Prosím, posaďte se. Prohlašuji plenární zasedání přerušené 27.11.2014 za znovu zahájené. Meine sehr geehrten Damen und Vážené dámy a vážení pánové, kolegové a kolegyně, Svoboda médií a jejich pluralismus jsou základní hodnoty Evropské unie. Turecko je další